Buongiorno a tutti, vi prego di... Dobrý den, prosím, posaďte se. Buongiorno, dicevo... Com... Dobrý den, začneme. Začneme se schůzí. Prosím, abyste teď věnovali pozornost sdělením. Bod jedna. Takže, eh, takže pokud některé frakce ještě nebyly schopny eh, tedy mm, provést konzultace, to se týká tedy bodu eh, volby místo předsedy a poněvadž se jim to ještě nepodařilo dokončit, tak tento bod předlož, mm, přesuneme na jindy a nyní Dovolte, eh, eh, abychom tedy nejprve si vyslechli prezentaci zpravodaje a poté rozprava a potom prezentace dalších spoluautorů, eh, kteří mají na starosti další dokumenty Borgesio Tavares. Já tedy nejprve navrhuji, abychom si vyslechli všechny autory dokumentu a poté hned zahájíme diskuzi. Takže pokud máte námitky, tak prosím odsouhlasíme tento program a e, na základě toho, co jsem právě řekla. A bod dvě. Navrhuji, pokud e, nejsou žádné připomínky, tak e, zápis ze schůzí 23. a 24. ledna 2013 odsouhlasíme tak, jak jste ten zápis obdrželi. A pokračujeme teď, pokud je o sdělení předsednictví. Zde máme dvě oznámení pan, eh, pan Preslav Atorisov z Bulharska se obrátil na, naši, na náš výbor jako náhradník a, mm, za EPP a nahradí Ilianu Ivanovu. A potom Salvatore Carona z Itálie, tak i tento nastupuje eh, tedy jako řádný člen za SND za socialisty demokraty a jako mm, vždy tedy naše schůze se přenáší na webu Evropského parlamentu a dále připomínám ještě, že dnes odpoledne v, té, v tomto sále se bude konat eh, zasedání koordinátorů in camera, za zavřenými dveřmi tedy, od 17.30. A takže teď eh, eh, přistoupíme k meritu věci. Víte, že mandát našeho výboru obsahuje tedy předložení průběžné zprávy a závěrečné zprávy a zpravodajem je pan Jakolína a Jakolíno a ten nám předloží některé aspekty, které spadají do kompetence našeho výboru a budeme zde mít tři dokumenty aktivity na téma organizovaného zločinu, eh, korupce a praní špinavých peněz. Dnes, jak jsem řekla, zpravodaj eh, předloží třetí dokument, na kterém pracoval, a to mm, na základě různých prezentací ze strany expertů v rámci i slyšení, které jsme uspořádali i prostřednictvím různých tematických dokumentů, které připravili pan Tavareš a pan Borgezio, tak bude hovořit dnes pouze o praní špinavých peněz. Takže hned dám slovo zpravodaji, který má 20 minut a hned poté dám slovo kolegovi Tavarešovi a Borgesiovi, který každý bude mít 10 minut na prezentaci a poté hned bude následovat rozprava. Takže teď hned dám slovo panu Jakolinovi, který má 20 minut. Prosím. Bene, grazie. Presidente, un tempo... Děkuji. To je docela dlouhá doba, paní předsedkyně. A já se pokusím tedy v této době vám říct, jak bude vypadat třetí pracovní dokument a možná se mi to podaří daleko eh, kratší době. Máme již třetí pracovní dokument, jak jste říkala paní předsedkyně, a mm, my první se týkalo organizovaného zločinu a druhý dokument se týkal korupce a teď máme třetí dokument. My jsme tedy již skompletovali za pomocí kolegů tyto první dokumenty, za pomocí pana Borgesia a Tavareše konkrétně, kteří hodně přispěli tematicky a skutečně jejich příspěvky byly velice cenné a i e, sekretariát významně také přispěl. A nyní máme třetí pracovní dokument, který se týká praní špinavých peněz. A kromě toho i tento eh, dokument. Eh, ten já jsem i prezentoval na zasedání stínových ve Štrasburku a to je vlastně minulý týden, nebo pardon, na minulé plenárce, nebo v týdnu, v plenárním týdnu jsem ho eh, představil stínovým zpravodajům. A i zde i zde chci eh, poděkovat kolegům Borgesiovi a Tavaršovi. A chci i a chci poděkovat za velice cené příspěvky, které se týkají bank a jaké kontroly bychom měli provádět a jak by se mělo spolupracovat se třetími zeměmi a především eh, kolega Tavareš hodně přispěl k otázkám, které se týkají daňových podvodů a daňových rájů a a tedy jak je třeba především ochránit evropské občany a zabezpečit je ochranných údajů a dále. Eh, oni samozřejmě eh, přednesli celou řadu cených poznámek, které budu reflektovat v tomto dokumentu a samozřejmě a eh, samozřejmě i zde to je úzce spojeno s velkou hrozbou a to je otázka, která se týká praní špinavých peněz i vlastně jak to i Eh, teď vyplynulo z eh, problému stability evropských trhů a samozřejmě má to i vůbec dopady na eh, zdroje Evropské unie, protože jde o obrovské částky, které v podstatě takto se dostanou z těch nezákonných výnosů do zákonné ekonomiky a to má velké dopady na i zdraví osob, i to působí velké škody, i především škody na eh, sociální spravedlnosti, která je skutečně velice poškozena eh, touto hrozbou. A v předminulém roce miliard, 1 eh, miliarda 600 milionů dolarů, to je údajně to číslo, které, ho se týká praní peněz na světové úrovni. A i zde 2,7 HDP údajně to představuje, což je obrovská částka a mm, mm, konkrétně tedy je to jev, který je e, e, mm, přítomen všude na celém světě, včetně Evropské unie i v jednotlivých členských státech. Je to jev běžný, samozřejmě s tím, že ale to panorama se liší v různých státech. A, takže to je, o to se snaží teď definovat tento třetí dokument. Také jsem se pokusil v tomto dokumentu i předložit jasnou strukturu, jasnou jednoduchou metodiku, která je všem dostupná a Nejprve jsem tedy požádal komisi, aby nám předložila jednotnou eh, definici praní špinavých peněz a eh, já jsem myslel, že bychom měli mít potom na základě té definice jasnější, lepší techniky boje proti této trestné činnosti. Měli bychom i mít jasný referenční legislativní rámec, kde eh, já tedy apeluji na to, abychom i využili ty nejlepší národní zkušenosti. Snažili jsme se i eh, doložit nebo vysvětlit, eh, že mm, často i nevědomky, někdy vědomky, k tomu přispívají banky a různí tedy obchodníci na finančním trhu a různé další profese. Jenom v Itálii údajně se Eh, ve srovnání s rokem 2011, v roce 2012 se zdvojnásobil počet eh, hlášení o podezřelých operacích a některé skutečně jsou nadnárodní. A to znamená, že je třeba vždycky, aby naše kroky se opíraly o konkrétní míru rizika těchto transakcí a eh, je třeba si uvědomit, že tento jev praní špinavých peněz je všude přítomný v členských státech. V dokumentu jsme i mm, navrhli konkrétní formy boje a prevence. A to je, jsou převody peněz, tedy snažit se e, snažit, e, sna, jde o to snížit používání hotovosti, je třeba zajistit lepší tras, vysl, vysledovatelnost e, transakcí a, mm, a mm, protože protože právě zatím ten rámec právní nebo legislativní rámec, který máme, tak ten i umožňuje praní špinavých peněz. Pan Borgesio velice přesně eh, hovoří o hazard line, o hazardu online. Eh, v Evropě je třeba eh, mm, si uvědomit, že ty kontroly nejsou tak striktní, jak by měly být. Tedy je to otázka vůbec licencování hazardu i potom kontrol vystupovatelnost peněz, to je konkrétní požadavek. Hodně hovoříme o přeshraničních operacích, které si vyžadují i mechanismus eh, notifikace a spolupráce, eh, což by eh, zatím takto není, protože zatím je to jaksi v kompetenci členských států, jejich ekonomik. Dále i je třeba i e, zde e, jasně definovat skutkovou podstatu praní špinavých peněz. Pouze některé státy to e, kriminalizují, jako třeba Francie, Belgie, ale je třeba, abychom jasně tuto aktivitu kriminalizovali, zavedli skutkovou podstatu. Potom pan Tavareš hovoří o triangulaci, to znamená, to jsou ty pohyby směrem do daňových rájů, to roste a roste a velice často to i Mm, znamená konkrétní eh, problém potom, jak vůbec zjistit tyto operace, které jsou skutečně nadnárodní, eh, převod eh, majetku tedy do daňových rájů a potom i ty a často to jsou operace, kde existuje jasná domněnka, že dochází k praní špinavých peněz. Potom větší dohled a kontrola. Teď se hovoří o lepším bankovním dohledu, což i má znamenat větší spolupráci i větší možnost eh, kontrolní činnosti. Není pochyb o tom, že je třeba toto posílit. Teď se to posílí tak, jak budeme mít eh, lepší tedy dohled bankovní a finanční a i eh, o toho by se měl odvíjet lepší boj proti, špinavým, proti praní špinavých peněz. O tom hovoří pan Taváreš hlavně ve svém tematickém příspěvku. Také jsme i hovořili o mezinárodním eh, rámci, o roli OSN, Rady Evropy, GAFIC, o eh, roli té komise ve Štrasburku, to i, i, i roli úmluvy eh, Rady Evropy, která nejenom musí být ratifikována, ale i aplikována v členských státech. Máme zde i úmluvu o financování terorismu a velice Eh, často tam právě i zúrazňujeme tu roli hm, evropského prokurátora. Rovněž i konkrétně zde zmiňujeme i doporučení GAFI, eh, eh, to jsou doporučení, která jsou nyní již realizována. Zdůrazňujeme i roli rady, i velice často tam hovoříme o tom, že je třeba i Eh, harmonizovat i přenos finančních informací mezi příslušnými národními úřady, které eh, jsou povinny eh, předávat informace o podezření na praní peněz. Je to tedy konkrétní činnost, která by měla i být předmětem užší spolupráce. A i zde komise mm, předložila návrh směrnice boje proti špinavých peněz a určitě mm, to o tom i mm, velice konstruktivně se eh, bude jednat a náš příspěvek komisi by měl pomoci. Zkušenosti, které máme my v Itálii, tam jich máme dost, ale i ve Spojeném království, například ve Francii, v Nizozemsku, kdy se hovoří o self-laundering, to je úplně jiná věc. Ve zemích common law, tak jak jsem již řekl, tam eh, to není samostatný trestný čin, jako například ve eh, Francii a jinde ano. Takže by bylo vhodné přijmout jednotnou pozici ve všech členských státech, a bychom i, i e, konkrétně mm, a důvěryhodně proti tomu bojovali a měli na to vyčleněny mm, i finanční prostředky. Závěrem, paní předsedkyně, cíl, který jsem si položil, a to především mm, i stínoví zpravodajové a koordinátoři a další, e, v tom byli zajedno, e, i za podpory sekretariátu a předsednictví. My jsme si řekli, že bychom měli mít jednotný, koherentní legislativní rámec, jasné i justiční standardy, které by vedly k efektivnímu boji proti mafii, k organizovanému zločinu, zločinu i prání špinavých peněz. Je třeba i sjednotit kritéria pro sběr statistik o tomto jevu, povinnost nahlašovat podezřelé informace a je třeba zharmonizovat i e, roli e, e, roli těch jednotlivých finančně analytických útvarů. Je třeba si připomenout, že praní špinavých peněz je úzce spojeno s, eh, to, s organizacemi, kriminálními organizacemi, které se internacionalizují a tudíž proto je třeba i podporovat spíše používání elektronických platebních prostředků, kde lze vystupovat operace a jak i řek, říká kolega Borgesia, je třeba bojovat proti anonymitě při hazardu online a je třeba tak i garantovat velkou bdělost nad i touto činností. Je třeba i e, vytipovat e, rizika spojená s novými bankovními a finančními nástroji a je třeba i, aby obchodní komory měly v tomto jasnou roli, aby e, chránili čestné obchodníky, ale aby i sankcionovali ty, ty kteří nejsou. A i podniky, které potom dostanou trest, sankci, tak mm, by neměli již dále mít možnost se třeba ucházet o veřejné zakázky. To je evidentní, protože ten, kdo již byl odsouzen, třeba eh, z důvodu korupce, praní špinavých peněz či zločinnost spolčení a, mm, nebo napojení na mafii, tak přece nemůže již se ucházet o veřejné zakázky v jiných členských státech. Eh, je třeba tedy skutečně i takto chránit ty čestné obchodníky a podnikatele. Nakonec tam mm, mám konkrétní návrhy, které se týkají různých mm, profesí eh, a ty různé profesy, profese musí mít eh, povinnosti, které se týkají eh, nahlašování praní špinavých peněz, včetně tedy bank a úvěrových institucí a také i hovořím o roli dohledu nad bankami, protože i v komunitárním mm, právu nyní eh, se tato role posiluje, mm, i tak, jak se buduje bankovní unie, která by teda měla mít větší kontrolní aspekty. Potom eh, otázka eh, podvodu, daňových podvodů, daňových úniků, daňových rájů. A to je spojeno samozřejmě s financemi, finančním trhem v Unii. Je to téma společné přece, komunitární téma, větší kontroly větší i vzdělávání osvěta e, u policie a u e, soudců a státních zástupců, protože zde e, tento aspekt vyvíjí nové postupy, nové metody a máme zde i programy, třeba něco jako Erasmus, ale je třeba i zde tedy podporovat vzdělávání, školení o tomto jevu a je třeba i takto pomoci eh, soudcům, aby eh, měli nezbytné dovednosti a mohli úspěšně trestně stíhat tyto mm, věci. Dále závěrem. My eh, musím poděkovat za, velkou spolu, za dobrou spolupráci kolegům, sekretariátu, předsednictví. Již jsme v dost pokročilé fázi přípravy průběžné zprávy a tento týden plánujeme tedy 22. tohoto měsíce. Doufáme, že skompletujeme eh, průběžnou zprávu, která bude pak předložena eh, podle harmonogramu spolu s eh, tak, jak, na kterém jsme se dohodli všichni, to znamená 18. března bude předložena a já zde ještě jednou děkuji politickým skupinám, které přispěly a mm, mm, které Eh, tedy přispěli k finální verzi tohoto dokumentu a mm, tento dokument je určitým způsobem inovativní a mm, ta průběžná zpráva tedy potom bude vám předložena, jak jsem řekl, 18. března. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie, onorevole Jacolino. Děkuji, pane Jacolino. A když jsme poslouchali mm, kolegu, tak jsme si uvědomili, do jaké míry v podstatě e, to, e, čím jsme byli pověřeni e, v našem výboru, tak jak to je spojené s realitou a mm, protože zde narážíme na velké problémy při snaze harmonizovat 27 justičních systémů, možná 28 tedy již. Je to 27 různých systémů, různých tedy eh, Eh, způsobu vnímání organizovaného zločinu, kde se to vnímá jako hrozba, ale nejenom finanční a ekonomická, ale to vůbec hrozba pro to všechno, co znamená legální systém, ten je ohrožen. A náš pan zpravodaj eh, zde hovoří o self-laundering. To je tedy eh, koncepce, která by měla být platná všude, ve všech státech a potom eh, tedy to znamená, aby praní špinavých peněz byl samostatný trestný čin. To je třeba hm, takto kriminalizovat. A dále je třeba i bojovat proti daňovým rájům a proti všemu tomu, co může umožnit finanční systém, který třeba není schopen vůbec eh, provádět ty kontroly, o kterých jste hovořil. Takže tato zpráva hodně pokročila vpřed a určitě mm, je to priorita našeho funkčního období v letech 2009-2014, protože ten dokument našeho výboru nejenom bude výstupem společné práce, ale také e, to bude dokument velice významný, nejdůležitější. Dnes v podstatě navazujeme na všechny e, předchozí činnosti, my jsme mm, měli celou řadu různých tedy námětů všech politických skupin, ale všechny frakce, všichni poslanci souhlasili s tím, že je třeba, aby demokracie, bezpečnost, svoboda byla garantovaná věc všem našim spolupčanům. Jsou to tři principy, které mm, mm, vychází z určitých konkrétních kritérií a náš zpravodaj hovořil o různých oblastech, které se dotýkají přece každodenního života našeho spoluobčanů. A nyní bych dala slovo dalším dvou kolegům, kteří jsou autory dvou tematických dokumentů a oni určitě je popíší lépe. Je to místo předseda Taváreš, ten bude hovořit o vztahu mezi praní špinavých peněz, daňovými úniky a daňovými ráji a potom kolega Borgecio bude hovořit o všem, co se týká praní špinavých peněz přes banky a finanční trhy. Takže eh, eh, pan zpravodaj vám ušetřil pár minut, eh, takže kolega Taváreš a poté kolega Borgesio, prosím. Muito obrigado, senhor presidente, caros colegas. A situação que nós... Dobrý den, drazí kolegové. Situace, kterou se konfrontujeme, mm, existuje na třech úrovních. Za prvé existuje velká nevyváženost mezi členskými státy Evropské unie, zvláště v eurozóně. Máme zde vlády, které se ocitají ve velmi nebezpečné a nevýhodné rozpočtové situaci. Dochází ke skutečné korozi demokracie z hlediska postavení občanů. Proto, aby se nám podařilo opět eh, navrátit situaci do vyvážené situace a získat důvěru občanů, musíme jednat. Toto souvisí někdy s iracionálním chováním bank. Dochází k praní špinavých peněz, eh, které pocházejí ze zločinných kruhů, z organizovaného zločinu a jsou to také Mm, peníze, které unikají systematicky z daňových systémů v EU. Tento cyklus se stále opakuje. Brání to investicím, brání to inovacím a neumožňuje to evropskou integraci. Můžeme tedy bez obav říci, že tento jev praní špinavých peněz a daňové úniky vlastně mm, zatěžují nejvíce ty nejchudší obyvatele Eh, prezident Obama si řekl, že by si přáli mm, zaměřit se eh, na ty nejšpičkovější oblasti, aby bojovali proti krizi, když hovořil o budoucnosti Unie. Možná bychom měli postupovat stejně. Eh, zde mm, pan předseda hovořil o paktu růstu a Samozřejmě, kdybychom měli dostatek prostředků, tak by bylo možné investovat, ale kde najít tyto prostředky, to je ta klíčová otázka, kterou si musíme klást. Druhý bod. OSN se zabývá otázkami mm, této finanční delikvence. 3,2 veškerých prostředků právě pocházejí se špraní špinavých peněz. Často se jedná o miliony a miliardy z hlediska HDP. V Evropě se jedná o 3 až 2 HDP Evropské unie, což je obrovské číslo. Pokud si uvědomíme, že 3 to je ta míra deficitu, kterou jsme připustili. Z důvodu těchto podvodů vlastně ročně přicházíme o, jed, o 10 miliard ročně Tedy je to desetkrát více než to, co navrhl pan Hollande. Pan Jakolino ve svém dokumentu hovořil o existenci určitého mechanismu, který umožňuje toto praní špinavých peněz, kolotočový systém, eh, nesprávný průběh eh, výběrového řízení a také problémy, které se eh, týkají her a dalších eh, zločinných aktivit. Existuje tady několik eh, typů mechanismů, mezi nimi mm, takzvané fiktivní eh, společnosti, které otevírají fiktivní účty, ale nacházejí se v daňových rájích. Je důležité si uvědomit, že u všech těchto systémů je nutná určitá komplicita s legálním bankovním systémem buď přímé spolupráci, anebo z hlediska nedbalosti. Když jsem vypracoval seznam opatření, která navrhujeme v našich tematických dokumentech, tak eh, jsem samozřejmě také měl na mysli diskusy ohledně daňových rájů a také zdanění finančních transakcí. Nestačí ovšem omezit se pouze na tyto záležitosti, Samozřejmě je to první opatření. Evropské banky, které budou nyní mít jednotný systém dohledu a také v rámci bankovní unie bude možné se dotazovat bank, jakým způsobem provádějí svoje činnosti mimo Evropskou unii. Za druhé, chtěli bychom také vědět, kdo má v držení co Máme sice rejstříky, registry na národní úrovni, ale potřebujeme mít přesný přehled z hlediska zákonných eh, držitelů akcí. Musíme přesně vědět, kdo je majitelem konkrétních podniků. A dále musíme také přesně vědět, jaké osoby jsou těmi posledními uživateli těch aktiv eh, v evropských bankách. To je součástí každodenní činnosti bank. My musíme znát ty konečné uživatele těchto akcí. Zároveň eh, musíme řešit otázku těch, kteří mají tento benefit a otázku těch, kteří jsou skutečnými majiteli těchto podniků. Často totiž dochází k fiktivním správním radám a tyto fiktivní správní rady nemají často skutečnou právní odpovědnost za daný podnik. A v konečném efektu ty skuteční uživatelé vlastně žijí v omylu. My známe mm, správce, tedy členy správních rad, kteří sídlí v mnoha podnicích. Je nutné, aby tito členové správních rad byli odpovědní za daňové úniky, za daňové podvody protože to eh, vede k tomu, že dochází k narušování hospodářské soutěže na eh, jednotném trhu. Pokud tedy občané nemohou akceptovat odcizené produkty, tak banky zase musí přesně vědět, odkud pocházejí aktiva, která jsou ukládána do těchto bank. Musíme tedy pokročit ještě dále z hlediska těch, kteří jsou politicky exponováni. Mám na mysli některé představitele vlád a států, eh, některé diktátory rozvojových zemí. My máme tento seznam, ten seznam byl vypracován OSN a úřady musí informovat evropské orgány, pokud dochází k aktivitám, které probíhají zvláště v Evropě. Evropské orgány by měly mít k dispozici tyto informace a měly by umožnit zastavit tyto typy transakcí. Další návrh, a to je návrh, o kterém již hovořil pan zpravodaj, musíme na úrovni Evropské unie při využití diskuze ohledně bankovní unie vytvořit Evropskou jednotku pro investice ve finanční oblasti. Tato Evropská jednotka, která by bojovala proti ekonomickým zločinům, by prováděla šetření ohledně všech eh, transakcí, které jsou realizovány, které překračují určitou částku a které mají přeshraniční charakter. Takže navrhuji sedm opatření v tomto smyslu. Každé toto opatření bude součástí našich aktivit a bylo by vhodné je nerozřeďovat dalšími polemikami. Na závěr bych chtěla říci, že nyní bychom měli předložit určitý počet konkrétních návrhů. Na jedné straně vytvoříme bankovní unii, ale dále si musíme být vědomi, že podle Lisabonské smlouvy EU je unii podle práva a jako spolu zákonodárci můžeme přijímat legislativu v oblasti boje proti kriminalitě a také z hlediska bezpečnosti. Je to také vhodný okamžik, protože to je to, co na nás chtějí evropští občané. Komise zde sehrává a náš výbor sehrává velkou úlohu z hlediska tohoto přání občanů, z hlediska vývoje příslušných institucí. Víte, že dojde k revizi směrnice ohledně praní špinavých peněz. Tato revize bude brzy předmětem diskuse. A my budeme tedy postupovat podle těchto doporučení tato doporučení budou jistě brána v potaz všemi těmi, kteří se budou zabývat revizí této směrnice, zvláště ekonem a výborem pro občanské svobody. Mohli bychom jít i ještě dále, než jak zněl návrh komise. Parlament může také podporovat investigativní publicistiku to znamená, měli bychom podporovat a tato šetření v rámci pilotních projektů, které jsme již přijali, například v souvislosti s rozpočtem. To je dobré doporučení. Mohli bychom tedy předložit jako speciální výbor takovéto eh, pilotní projekty, mohli bychom tedy podporovat tyto investigativní novináře a mohli bychom to financovat eh, z částek, které byly konfiskovány a které by mohly zafinancovat tyto pilotní projekty. Ke zprávě Makovej byla předložena, eh, byl předložen pozměňovací návrh. Bude se o něm hlasovat ve čtvrtek na Libe. A já bych požádal všechny kolegy, aby eh, schválili tento pozměňovací návrh. Poslední bod. To, co tady diskutujeme, je tak trochu ta odvrácená strana této krize. A my jako výbor máme mandát, který se týká občanů. Měli bychom ozřejmit vyjasnit tyto věci. Jsme na křižovatce, je nutné jednat a děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Tavareši. A nyní má slovo pan Borgézie, který bude hovořit o e, bankách a finančních trzích a praní peněz přes e, tyto e, instituce. Ano, my jsme slyšeli od kolegy Tavareše velice zajímavé návrhy a já zcela souhlasím s tím, že je třeba zde mm, a podporuji ho, protože já vlastně poprvé konkrétně eh, se věnuji tomuto širokému tématu a musím zdůraznit, že zpravodaj je velice schopen to vždycky dobře schrnout a teď i tentokrát nám velice vyčerpávajícím způsobem popsal tuto tematiku, která se komplikuje každým tem. Opakuji, ano, zde Eh, je třeba podpořit i další aspekt, a to se týká kontrolní činnosti, protože eh, zde mm, mm, i malí akcionáři přece ale by měli přes valné hromady společnosti provádět kontrolní činnost. Eh, třeba mm, když máme akcionáře bank, my máme nedávný případ v mé zemi, například, kdy často i eh, se tam hovořilo o tom, že malí akcionáři a ti eh, skutečně malí akcionáři, že eh, se ne, tedy po těchto kontrolních činnostech, jak by měli. Samozřejmě je třeba, aby se nám podařilo nastartovat takový systém, který právně řečeno Eh, eh, je již hodně eh, pokročilý, ale mm, který vyplývá tedy z 80. let již, kdy v podstatě všechno již bylo přijato, různé tedy ty úmluvy a směrnice EU a i nyní očekáváme novou směrnici, která i respektuje doporučení GAFI. Mm, samozřejmě my zde máme instituce, jako je GAFI, která vydává doporučení, aktualizuje je a to je tedy vlastně kontinuální revoluce směrem k tomu, abychom byli eh, lépe a lépe vybaveni eh, pro boj proti eh, zločinným spolčením a všem dalším podobným organizacím jako teroristické a další, které především nebezpečně používají praní špinavých peněz. Ale ano, na to apelujeme, to chceme, ale jak tedy potom eh, eh, se budou aplikovat eh, ty normy, protože zatím to nevede k velkým výsledkům. Zde hm, my se snažíme právě toto organizovat, analyzovat a máme na to tedy um, organizaci, která UN, U, NODC, která eh, hovoří, analyzuje to, hovoří o tom, že v podstatě v roce 2009 to bylo 2,1 trilionu dolarů, 3,6 HDP celosvětového, které bylo takto tedy eh, Eh, legalizováno a mm, i zde máme tedy ve Spojených eh, státech máme ten slavný případ banky HSBC, která dostala eh, pokutu 1,9 miliard dolarů za tuto aktivitu, nebo JP Morgan a Bank of America také byly podezřeny, podezírány, často se o tom nemluví, ale Eh, i eh, tedy UBS, banka UBS by, eh, byla podezřená a potom i nedávno Deutsche Bank ve Frankfurtu také byla podezřelá. Já si myslím, že když se podíváme na tyto konkrétní jevy, tak zjistíme, že bankovní systém, mezinárodní bankovní systém v praní špinavých peněz hraje svoji protagonistickou roli, vůdčí roli. A potom zde i máme další orgány, které prováděli kontroly v rámci OSN. To je organizace, která kontroluje především drogy a velice správně kritizovala ten fakt, že Mm, v podstatě ty mezinárodní transakce eh, těch velkých eh, eh, obchodníků s drogami by nebyly možné, pokud by tam právě nehrály roli banky, mezinárodní banky, pokud by jim v tom nepomáhali. A z tohoto pohledu je zřejmé, že nejenom je nutné a naléhavé bojovat a nalézt správné nástroje, ale je to i velice těžké, protože co zde vidíme, vždycky se až e, e, něco dělá ex post, i všechny ty sankce, ty pokuty, ať je to třeba ta sankce, kterou dostala velká banka HSBC, a která byla hnucena e, v podstatě eh, eh, zaplatit 1,9 miliard dolarů sice, ale lze si snadno představit asi, co všechno bylo předtím, co se událo všechno předtím, proč ta pokuta byla tak velká. A potom zde máme i další údaje od dalších velkých znalců tohoto jevu, a kteří studují tedy eh, to používání finančních systémů. Třeba u nás máme Kozanost a další organizace podobného charakteru, které eh, v podstatě mm, ale jsou kryty, protože se, eh, je tam naráží se vždycky na tu zeď mlčení. A není možné tedy se dostat na ty vyšší úrovně Eh, v těchto organizacích eh, až tedy směr k tomu krytí ze strany bank a finančních trhů. A mm, náš přístup k tomuto tématu právě by se měl opírat o analýzu chyb, eh, který jsme se dopustili při aplikaci legislativy a i zde mm, i ten bankovní systém často si stěžuje, že to znamená pro ně velké náklady, mm, Eh, samozřejmě to jsou mm, určité náklady, které ty kontroly stojí, to je pravda, ale je třeba, abychom možná zefektivnili, zracionalizovali ty kontrolní činnosti a eh, činnosti nahlašování eh, těchto transakcí. Zatím zde samozřejmě není k ničemu mít tisíce různých norem, které potom jsou zmatečné a i víme, jak tedy funguje evropská legislativa a je třeba se na to podívat z pohledu efektivity konkrétně a jít do detailu tam, kde to je k něčemu. Kolega Tavareš správně hovořil o kazuistice eh, těch Eh, tedy eh, PEP, ale my třeba bychom se měli zaměřit i na transakce, které eh, i třeba zapojují politiky ze třetích zemí, protože ti často se zapojují do těchto transakcí a to jsou to transakce, které se týkají konkrétních třetích zemích a jejich političtí exponenti eh, těchto eh, zemí, tedy politici se do toho zapojují, zapojují eh, aktivně a máme zde určité africké země, které jsou tím známé a mm, které v podstatě patří k těm různým tedy okultním organizacím na světě a proto je třeba i se podívat třeba na, na to z pohledu velkého významu třeba a srovnat to s a propojit to tedy s těmi, kteří třeba operují v nějakých malých městech v Itálii. Proto bychom měli k tomuto tak teď přistupovat v Evropě a zatím pro zatím to nebylo takto akční. My zde máme určité případy, které vedly k výsledkům, sice ano, ale není to uspokojivé, to je pravda. A potom další významný aspekt, který je třeba vzít v potaz, a to je, že e, tato činnost praní peněz je velice e, relevantní i e, pro Mm, rovnováhu ekonomických a obchodních vztahů. To znamená, zde eh, eh, i ti, kteří perou peníze, tak eh, páchají korupci často a potom není vůbec možné zjistit, jaký je původ těch peněz a ten nelegální původ se potom smísí s tím legálním, dostanou se do legální ekonomiky a to znamená přece nekalou soutěž a hodně to poškozuje právě většinu podnikatelů, kteří nemají tu možnost mm, především teď v době finanční krize. A mm, to mm, oni tedy e, potom třeba nemají možnost vůbec e, dostávat úvěry, regulární úvěry od bank a politici by měli eh, se snažit o ekonomiku, která bude se opírat o zdravé principy, zdravý systém, o mm, čestné podniky a podnikatele, kteří budou produkovat a budou dávat práci našim zaměstnancům a eh, eh, s tím, že je třeba ale eliminovat tu špinavou záležitost praní peněz. Samozřejmě zde i GAFI eh, eh, vydává jasná doporučení, konkrétní opatření a já myslím, že třeba i vyslechnout další hlasy, třeba eh, z bankovního světa, i u nás jsme hodně a pozitivně toho slyšeli Že od nich. I bankovní svět samozřejmě eh, se snaží o to, aby bankovnictví bylo zdravé, čisté, eh, ten eh, systém těch malých kampeliček, malých lokálních bank, ten se o to snaží. A velice často právě tyto podezřelé transakce se dostávají do systému právě přes tyto instituce. Já bych jenom chtěl říci, že tato činnost charakterizuje ale především spekulativní banky. Především těch se to týká. A pokud my nepřijmeme tedy legislativu la Roosevelt, to znamená jasné oddělení bankovních činností, o tom eh, to si přejí, eh, eh, to si přeje řada zemí, je třeba tedy oddělit tu tradiční bankovní činnost od činnosti investiční a mm, potom, pokud to neuděláme, tak bude těžké vůbec aplikovat ty kontrolní mm, principy, kontrolní mechanismy. A to je tedy ten základní princip postavit mezi tyto činnosti zeď. A e, protože zatím ta struktura je tedy takto propojená, bohužel podle našeho názoru, ale zatím tady e, nevidíme jasnou vůli ze strany evropských orgánů e, konkrétně s tím něco udělat samozřejmě ve finančním systému a tak e, e, zde tedy v e, praní špinavých peněz, jak si tam Eh, má takové eh, své různé cesty, jako například hazard online. To je určitý makroskopický jev. Ty eh, zločinecké organizace různého typu využívají, využívají ty různé novinky, inovace, které nabízí moderní systémy jako internet, a e, protože e, a hazard online tedy ten expanduje e, geometrickou řadou a je třeba, aby zákonodárce i kontrolní orgány se na to zaměřili, poněvadž toto je určitě velkou příležitostí právě pro různé daňové uniky. Děkuji, děkuji, pane Borgesio. Zdá se, že bychom mohli tedy schrnout co řekli kolegové Taváreš a Borgesio, a to je, apelujeme na transparentnost především. A je třeba, aby to i vedlo k jasné vystupovatelnosti transakcí, abychom zjistili identitu, totožnost příjemců prostředků, respektive bankovních operací, transparentnost, která by se týkala i podniků, která by se týkala i malých i velkých podniků, protože to není pouze problém nadnárodních společností, ale to také problém i takzvaných tedy malých podniků, které e, jsou tedy ty, těmi vlastně prázdnými schránkami, které kryjí e, tuto činnost a mm, to i vyplynulo z různých tedy eh, policejních a eh, justičních vyšetřování, které nám to ukazují. A nyní bych zahájila rozpravu a dám eh, slovo nejprve koordinátorům za EPP pan Matěj. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych poblahopřála zpravodajovi panu Jakolínem a potom také autorům těch tematických materiálů. Máme teď před sebou skutečně velmi dobře vypracované tři zprávy s definicemi, tak jak jsme o to požádali, a také pěkné návrhy eh, k těm tématům, které eh, tady máme na pořadu jednání, praní špinavých peněz, daňové ráje a tak dále. A je dobře, že v této problematice můžeme postoupit ku předu. Dnes ve zprávě pana Jakolíneho hovoříme o definicích a to je velmi dobře, protože, jak on říká ve své zprávě, experti mají trochu problém s tím definovat tu správ, ten správný právní základ a definice, s kterou přichází kolega, je definicí dobrou. Tady je navrženo několik takových témat, několik centrální Eh, ústředních bodů eh, přes hraniční aspekt, potom ten zločin, který by představoval jakékoliv praní špinavých peněz, to je velmi zajímavé, a potom ty daňové ráje, spolupráce s bankami by mohla být mnohem eh, víc lepší a kvalitnější a myslím, že bychom měli přijít s konkrétním návrhem směrem k radě, co se týče lepší daňové harmonizace. To je klíčové téma a e, Rada musí ten míč uchopit. V roce 2008 za francouzského předsednictví si uvědomuji, že pan e, tehdejší prezident hovořil i e, o určitých šedých místech, co se týče daňových rájů na přímém území Unie. Také pan Tabarsko o tom se zmínil. Od té doby se nic nestalo. My bychom měli hovořit trochu e, jednoznačněji a příkřeji, aby se i v této oblasti něco změnilo. Další téma které by možná eh, stálo za to, za určitou spolupráci, konsensuální spolupráci s advokátními komorami, je následující téma. Eh, myslím si, že eh, mafie se totiž opírá o určité akty, advokáty, specialisty na daňové oblasti a myslím si, že Evropská asociace advokátů v tomto směru dost nekoná. My se snažíme E, tyto věci e, mapovat a samozřejmě, že advokátská profese je velice, velice respektovaná, to je pravda, ale pak je tady určitá, e, určité čas, občas nebezpečné pojení s některými představiteli této profese a aktéry toho praní špinavých peněz či různých daňových úniků a tady bychom asi měli trochu více přitlačit a věci řešit. Co se týče určitého neodpovědného chování některých bank, tak to by také stálo za to se tomu více věnovat. A protože pan Tabares také hovořil o e, dalším aspektu, tom, že některé země jsou vedeny diktátory, tak eh, ano, je tady možná určitý problém, co se týče eh, poskytování finančních zdrojů z Evropské unie. Já jsem eh, byla členkou delegace za jako Kokubu v Afganistánu, abychom zmapovali používání finančních prostředků v této zemi ze strany Unie, tak tam to jde světovou, eh, přes Světovou bankou a my jsme s kolegy z Kokobu po eh, týdnu eh, prostě byli informováni v tom smyslu, že všechno je v pořádku, že e, to všecko Světová banka funguje a tak dále. A my jsme přitom dospěli k jiným závěrům, k určitým e, e, jednoznačným známkám podvodů. Eva Žolí, která tam teď také v tuto chvíli toto mapuje, tak zjistila rovněž, že dochází k praní špinavých peněz a k únikům. Takže pozor, někdy nejsme dostatečně správně ubezpečováni ani představiteli Světové banky, případně úředníky Evropské Evropské komise. Přitom to byla právě Světová banka, která měla na všechno dohlížet. Takže asi tolik. Děkuji všem a e, očekávám další připomínky. Ještě jednou bravo. Tato práce byla odvedena skvěle. No děkuji, paní kolegyně. Nevím, jestli tady ještě někdo další. Ano, děkuji. Newton Dunn. Eh, já děkuji za eh, tu práci, kterou kolegové odvedli. Myslím si, že jsou to materiály, které jsou naplněny užitečnými eh, informacemi a podrobnostmi a je to přímo studnice poznání pro nás v naší další práci. Myslím si, že toto je téma, které představuje skutečně ten ústřední bod celého našeho problému. Peníze, o které takto přicházíme, mimochodem příloha Jedna je v tomto směru neocenitelnou pomocí. Je to velmi užitečný e, e, seznam stránky o tom, jak se vlastně berou ty špinavé peníze, takže tohle všechno ničí e, poctivé, poctivou práci a tak dále. Takže pokud se někdy chceme k těmto penězům dobrat, tak vlastně můžeme občas i vykrvácet. A já si myslím, že bychom měli jít eh, nad rámec toho, čemu říkáme praní špinavých eh, peněz, eh, což je nelegální, a zahrnout do naší činnosti i otázku daňových rájů. Někdy je toto samozřejmě i legální. Ty peníze se prostě někdy normálně dostanou na Kajmanské ostrovy či jinam a podnikatelé si mnou ruce. Takže my tady máme velké problémy. A já jsem se snažil tady sepsat tři e, věci, které bychom do té zprávy měli dostat. Za prvé, měli bychom toto umět e, prodat takzvaně veřejnosti. Pokud dostaneme veřejnost na naši stranu, tak se určitě podaří víc stlačit na vlády, aby konečně konali. Za druhé, myslím, že bychom eh, měli doporučit, aby Evropská bank, eh, eh, aby Brusel držel v tomto směru centrální moc, protože tady máme 27 členských států a Země, kterou znám já nejlépe, je tím největším e, zdrojem praní špinavých peněz, takže my musíme umožnit, aby Brusel měl prosazovací e, pravomoce, pravomoce konat a šel bych ještě dál, paní předsedkyně, měli bychom mít po vzoru e, Spojených států směrem k přijetí koncept tu extrateritoriality. To znamená, že pravomoce Unie by se e, vztahovaly na podniky a zločinecké gangy, které by operovaly i mimo hranice Unie. A pokud toto dokážeme, tak nepochybně můžeme skutečně chytit všechny ty pacholky pod krkem. Takže to je můj návrh a ještě jednou říkám, že ty materiály jsou velice, velice užitečné. Dondáme. Děkuji, pan Fandamen. Ještě někdo? Pan Karon. Karona, jenom chvilečku, abych řekl dvě úvahy. Za prvé chci poděkovat eh, zpravodajům za vykonanou práci a e, abych bych navázal, navázal na to politické hodnocení, protože teď to e, e, je téma určitě, e, na kterém se všichni shodneme. To je určitě dobrý základ pro další činnost. Proto za druhé, abych e, navázal na kolegyně Mathieu. Možná zde to říkám především zpravodajům, možná by bylo vhodné zdůraznit více nutnost, eh, abychom věnovali větší péči, abychom byli více bdělí. Uvidíme, jak to nazveme. Eh, tedy, aby advokáti, různé ty profese, eh, jako a právníci, advokáti, obchodníci, aby také byli více bdělí, protože především v jiných zónách, například eh, jako Itálie, já to znám na severu, tak tam tyto subjekty hrají významnou roli a určitě, že třeba tyto eh, tedy profese více do toho zapojovat, eh, nebo stavovské organizace více než předtím. Děkuji, pane Karono. Ano, já si myslím, abych navázala na návrh kolegyně Veronik Toto je eh, mm, určitě jev, který eh, roste, to je jasný údaj a ten se netýká pouze Itálie. Určitě v Anglii i tyto eh, kategorie hrají zásadní roli, mm, pomáhají tedy organizovému zločinu a Londýn je sice daleko od epicentra hm, mafii, jak a jak, které třeba jsou v, v, na Sicílii, v Kalábri, v, v kraji La Campania, ale eh, zde eh, tedy eh, tyto profese tedy ty hrají větší a větší roli a přece ty by měly především být děle a provádět kontrolní činnost. Ale i potom zde máme policejní orgány, justici a i ty by měly eh, eh, jak si tomu eh, vystupovat velice razantně a ne tedy, aby hm, zavírali oči a nadržovali některým profesím. Takže, jak řekl, řekla kolegyně, i bychom to mohli zúraznit v tomto dokumentu, hm, dokumentu pana Jakolína. A tam bychom měli jasně říci, že jsme neúprosní i vůči této odpovědnosti, eh, protože je zde určité eh, riziko, že se budou vysílat špatné signály, úplně odlišné od toho, co my si přejeme, mm, eh, protože jsou zde tedy zásadní kategorie profesí. Potom je zde další aspekt, který podle mě mm, jsme několikrát řešili zde ve výboru, a já to mm, pořád opakuji, náš výbor, zvláštní výbor, vykonal významnou práci, protože eh, do hloubky se zabýval těmito tématy, která eh, nebyla dostatečně projednávána ve výboru Libe z důvodu časového. My jsme mm, tedy se zaměřili na konkrétní témata. Před chvílí zpravodaj zdu, nevím, možná jiný kolega, nevím, zdůrazňoval, že ve čtvrtek ráno ve výboru Libe se bude hlasovat o zprávě e, e, směrnice e, kolegyně Makovej a Kolikrát ale ve výboru Libe vůbec jsme mohli hovořit o tomto tématu? Kolikrát jsme i v tomto výboru zde na všech těch slyšeních jsme hovořili o, těchta, o těchto tématech. My jsme eh, skutečně rozpitvali tato témata do detailů. Eh, slyšeli jsme eh, řadu expertů, kteří hovořili o konfiskaci, o eh, mm, využívání těch, těch výnosů, o jejich propadnutí a jak tedy to, eh, ta konfiskace, zajištění a propadnutí, jak se mohou použít. A já si myslím, že náš parlament by měl právě eh, mm, i zdůrazňovat, že tyto konfiskované prostředky by se měly používat pro sociální účely náš výbor udělal vše, co bylo v našich silách a v podstatě jsme se vrhli do tématu, která zatím, do tématu, které zatím bylo jakoby neznámé zde v parlamentu, nezabýval se s tím a poněvadž mm, mm, mm, zatím naším jediným zájmem bylo poskytovat legislativní nástroje, tak abychom mohli seriózně bojovat proti organizovanému zločinu. Ale teď role bank a i role daňových rájů, třeba i uvnitř Evropské unie existují takové tedy černé, takové černé díry takové situace, které by měly vést k našemu zamyšlení, ale možná bychom se měli i stydět, protože přece demokraticky nemůžeme se potom podívat eh, lidem eh, do očí vzhledem k těm skandálům, které probíhají v daňových rájích uvnitř eh, Evropské unie. Nemusíme chodit daleko. Můžeme si připomenout eh, eh, eh, skandály, které byly na očích, na očích všech. Třeba jaká je role Lucemburku, Švýcarska. Švýcarsko sice není součástí Unie, ale hraje zásadní roli. A takže i když Švýcarsko se rozhodlo, že jak si teď bude tedy více to prošetřovat, ale zatím jsme příliš daleko od kýšených cílů. Opakuji, že je zásadní a nutné nejenom používat transparentnost, kterou bychom mohli tedy takto eh, sice eh, eh, definovat, ale my to musíme aplikovat na všechny finančně, finanční operace ale i e, transparentnost by se měla vztahovat na využívání evropských prostředků a fondů. To je aspekt, který jsme také hovořili sice několikrát, ale je to aspekt, který e, se dotýká naší ekonomiky, našich peněz a velice často, ale se to vždycky nějak tak zablokuje, protože to všechno je takové roztříštěné, není to homogenní. Takový příklad eh, na Sicílii existuje určitý limit, prahová hodnota, která je velice nízká, to znamená nad tento limit potom eh, když třeba eh, se dostávají ty prostředky do oblasti cíle 1, jako Kalábrie, Sicílie, takže i v podstatě zde se eh, tedy eh, začal, eh, ten varovný signál byl tedy vyslán, i když existovala určitá pochybnost nebo podezření a ten limit, ta prahová hodnota byla docela nízko nasazena. A zde mm, to znamená eh, zde potom tedy ta eh, hlášení eh, mm, potom vyhodnocují různé útvary, soudní, justiční orgány či kontrolní orgány a i zde na Sicílii náš účetní dvůr také se tím zabývá a mě překvapilo, že třeba v Německu v podstatě taková to prahová hodnota vůbec neexistuje, ta je příliš nízká, to znamená, eh, tam v Německu v podstatě tam neexistují hlášení, podobná hlášení, kdežto v Itálii ano, je jich možná více, ale eh, to znamená, nás nemůže vést k závěru, že v Německu by se ty finanční prostředky nestrácely. To ne, to je otázka kontrola těch prahových limitů, které v Itálii jsou nastaveny nízko, ale přece my bychom měli k tomu vystupovat, přistupovat všichni jednotně, aby ty, eh, ta úroveň, tedy ten limit hm, E, e, měl by být e, stejný a podle toho limitu potom by se řeklo, ano, ty prostředky byly špatně vyčerpány, použity, takže nad tím bychom se měli také zamyslet, protože velice často zde se přistupuje k tomu příliš měkce. A máme před sebou hodně práce ještě i třeba i e, vůči novým státům, které vstupují do EU. Neměli bychom opakovat minulé chyby. To znamená, měli bychom začít vyhodnocovat i celou řadu různých hypotéz, situací, které určitě nastanou vzhledem k těm státům, které vstoupí do Evropské unie a to je pro nás velká výzva. A e, my e, nemůžeme tedy být nepřipraveni je to i výzva, eh, eh, kterou náš výbor pochopil od samého počátku. Je to velký problém. Já třeba připomínám, že při těch prvních slyšeních eh, jsme hovořili s experty zde tady u tohoto stolu a všichni jsme a oni hovořili, jak je důležit důležité vyřešit eh, ty rozdíly mezi, různý, mezi justičními systémy. Zde existuje velká různorodost těchto systémů a eh, je třeba eh, potom i pochopit, že se nám nic nepodaří v Evropské unii, pokud my nebudeme schopni sladit ty jednotlivé naše systémy v EU, které jsou velice různé, samozřejmě při dodržování demokratických hodnot a tak dále. Jsou zde otázky přece eh, zcela vitální, které se týkají bezpečnosti, ale bezpečnosti tedy i ekonomické, finanční. Přece my musíme mít jistotu, že v naší ekonomice Eh, neumožníme, aby někdo na ní útočil a měnil tu legální eh, ekonomiku na tu eh, nelegální a institucionalizoval nezákonnou ekonomiku. To je to velké nebezpečí. A já bych chtěla dát slovo ještě tedy zpravodaji a kolegům, aby mohli zareagovat na připomínky našich kolegů. Takže kolega Jakolíno, já jsem si vyslechl příspěvky kolega Taváreš a kolega Borgesio. V podstatě ti rozpracovali eh, konkrétní tedy body, eh, které i eh, já tedy zmiňuji. Takže je zde celá řada různých aspektů, kde existuje absolutní schoda. Já jsem si vyslechl i příspěvky Veronik Matě a její náměty, které se týkají spolupráce s různými profesemi. Ano, to i mm, pod, mm, podpořil kolega Korona. Jsme tedy na správné cestě, mm, co se týče přípravy tohoto dokumentu, který by měl věrně respektovat i očekávání evropských spoluobčanů. Dobře, děkuji. Kolega Tavareš. Eh, muito obrigado, obrigado aos colegas. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní pane Newton Dunn, pane Karone, děkuji za vaše otázky, které jste položili a které bylo nutné položit. Co se týče otázky advokátů, o tom hovořila eh, paní Matiu a další. Pravdou je, že někteří advokáti, kteří jako individuální občané umožňují daňové úniky, Mm, působí a se nacházejí v Evropské unii. A to je někdy eh, významnější než eh, daňové ráje. Eh, víme, že dochází také k unikům informací v Evropské unii. Používají se národní jurisdikce a používá se také rozdíl bankovní kultury mezi USA a Evropou. Takže nemusíme chodit příliš daleko, abychom našli tyto postupy Eh, jsou to postupy, které někdy banky provádějí za pomoci advokátů. Já si myslím, že veřejné mínění a vlády musí vědět, že je nutné zajistit rovnost eh, z hlediska fiskality. Eh, pokud budeme dodávat kyslík těmto postupům a pokud neskončíme s daňovými ráji, a pak budeme podporovat eh, tento nedostatek informací. Není legitimní, aby supermarket, který je kotován na burze a má dávat informace, tak není možné, aby tento supermarket eh, byl, fungoval v Nizozemsku jinak a poskytoval jiným způsobem eh, daňové informace. V podstatě to funguje velice dobře ale víte, že evropské podniky mají povinnost poskytovat informace podle eh, nejsilnějšího práva. Pokud to nebudou dělat, tak pak náš daňový systém eh, bude ochuzován a nebude snižován daňový tlak. Nebudeme mít nezbytné prostředky na investice tam, kde je to nutné. A budeme mít nedostatek těchto prostředků i pro jednotlivce, kteří by chtěli investovat. Ať už se na to díváme jaksi z pokrokového nebo konzervativního hlediska, to není rozhodující, ale z legálního nebo z hlediska zákona je, musíme konstatovat, že je tady mnoho občanů, kteří eh, využívají toho takzvaně legálního systému bank a ekonomiky a také soudů a snaží se Eh, určitým způsobem usměrňovat tok peněz a využívají víceméně eh, stejných cest jako eh, zločinné aktivity. Ať už je to mm, obchodování s lidmi nebo další tyto aktivity. V každém případě tyto podniky musí jednat podle toho, co je uzákoněno na veřejné úrovni. Musíme tedy postupovat proti těmto únikům, ať už je to v rámci EU nebo mimo. Musíme bojovat proti mm, podvodům s evropskými finančními prostředky. To je tedy prioritní vyšetřování, které musíme podporovat. Také se musíme podívat na to, jakým způsobem se odklánějí tyto komunitární prostředky Tady je nutná evropská legislativa. Právní základ je jasný. Máme tu rozpočet a podvody z hlediska tohoto rozpočtu a daní je, jsou velmi eh, významné. Teď bych zareagoval na otázku, kterou položil pan eh, Newton Don. Možná, že tady existuje nepatrný rozdíl. Myslím si, že nepotřebujeme přesvědčovat veřejné mínění veřejné mínění je již přesvědčeno. Veřejné mínění eh, musí mít možnost disponovat těmito informacemi, zvláště národní vlády musí mít tento přístup a není možné, aby národní vlády si pohrávaly s komunitárním rozpočtem Není možné brát potaz pouze některé zájmy a nikoli komunitární zájmy. Moje země Portugalsko registruje 12 miliard eur jako každoroční daňový únik. To je skoro stejné jako deficit 15 miliard. Budeme muset vyčkat 13 let, než se nám podaří získat zpět tyto prostředky, pokud budeme mít růst. Ale my právě tento růst nemůžeme podpořit, protože nám schází tyto prostředky. Tento fenomen není jenom dopadem, důsledkem krize, je to také příčina krize. A pokud nebudeme mít řešení, tak v každém případě se bude rozšiřovat i hrozba budoucí krize. Ta krize non solo le... Ano, ano, to jsou skutečně příčiny krize, ne dopady krize. A nyní ještě kolega Borgesio. Děkuji, paní předsedkyně. Připomínky, které jsme slyšeli, určitě všechny eh, eh, jdou ruku v ruce a jak i řekla paní předsedkyně, jsou v souladu s cíly a zadáním našeho výboru. Já samozřejmě souhlasím s duchem a s kvalitou závěru, které jsme e, slyšeli a které tedy již se rýsují od zpravodaje. A také i mimo jiné bych chtěl připomenout e, e i zásluhu e, e, sekretariátu a dalších spolupracovníků, kteří přispěli a nejenom, že poskytovali informace, ale i pomáhali koordinovat. Určitě. Nadále jsem přesvědčen, že eh, jedna věc je mít právní nástroje dobře nastaveny, a my na, bychom měli tedy eh, navrhnout, aby byly přijímány na Evropské unii a v členských státech, ale druhá věc je přece eh, politická vůle eh, něco s tím udělat. I to by mělo jít napříč všemi ideologiemi, protože to jsou to je velké nebezpečí, které hrozí naší legální ekonomice. A mm, má to tedy velké důsledky. Před chvílí jsme slyšeli o případu Portugalska a daňových úniků tam. A jsou to důsledky, které eh, se odráží v řadě sektorů. Jako třeba eh, já zde eh, nebudu nikoho jmenovat v Itálii třeba, ale my máme jeden příklad, kolegové z Itálie určitě to znají a poznají, a jsou to případy, nebo případ, který ukazuje, že hlavním, hlavní orgán, kontrolní orgán, tedy centrální banka naší země, že mm, tato banka si nevšimne, že v jedné velké bance u nás e, procházely miliardové transakce, které vůbec nebyly transparentní, nemluvím o tom, že byly nelegální, takže týkalo se to těch různých finančních derivátů. V tomto případě to je vztah eh, potom spíše korupční, tedy nešlo o organizovaný zločin, díky bohu. Nicméně také by to mohl být podobný případ. A mm, nic tedy nebrání v tomu se domnívat, že mm, případně nemohlo jít o podobné obchodování a takže vidíme, že systém nefunguje a já bych chtěl říci, že e, jsou to naopak e, a ty dopady v podstatě jsou na ty orgány, které by měly provádět kontroly. My zde hovoříme o Evropském kontrolním orgánu, ale také bychom měli e, mít na mysli nástroje, které na evropské úrovni zabrání tomu opakovat chyby nebo eh, ta různá opomenutí, ty, ty chyby, ke kterým docházelo na národních úrovních. Zde hm, samozřejmě máme eh, věci, dvě věci, které mohou tedy eh, fungovat úplně jinak, odlišně. Měli bychom tedy využívat eh, zkušenosti, které eh, musíme vyvodit z těch velkých váž, vážných chyb, a aby se vyřešily, a ne aby se opakovali ještě dále v evropském systému. Abych to řekl jasně, takže mm, ty stejné osoby, které neprováděly dohled v centrální bance v jedné zemi a měly tedy, a teď budou tyto stejné osoby jmenovány na evropskou úroveň, tak eh, to tedy si nedovedu představit, jak budou tedy eh, dohlížet nad eh, tedy, nad, tedy dít nad trhem v Evropě, když nebyli schopni to dělat na jihu Evropy. Děkuji a nyní kolega Juton Dank. Já budu velice stručný a dovolil bych si pár připomínek ke svému příteli místo předsedovi Tavarši v tom smyslu, že on říká, jestli jsem mu dobře rozuměl, že nepotřebujeme nějakou eh, přesvědčovací kampaň směrem k veřejnosti s tím, že veřejnost eh, všechno ví. No, eh, já si myslím, že veřejnost, dejme tomu, má ty informace v lokálním slova smyslu. Ví o věcech, lidech ve eh, eh, své nejbližší blízkosti, ale nevědu, neuvědomuje si, jak je tento jev celoevropský. A my prostě musíme říct, že to je jev, který má mnohem větší rozsah, než jsme si původně mysleli, že není omezen na naší obec, město či zemi. Takže eh, Další věc je ta, že e, vlády, národní vlády, e, se budou snažit věci e, řešit a budou vůbec o tom přemýšlet, až když vidí, že to je prostě velice, velice pregnantní téma. Teď je to třeba případ toho koňského masa, to je velká priorita a vlády říkají, musíme něco dělat, vzhledem k tomu, že veřejné mínění se bouří, že to je vnímáno jako senzace, že je na ně vykonáván tlak. A aby konali. Takže pokud chceme, aby národní vlády opravdu začaly jednat eh, při potírání organizovaného zločinu, o což se snažíme už řadu let, tak by samozřejmě bylo velice nápomocné, kdyby veřejné e, mínění bylo na naší straně, kdyby si lidi uvědomili, že by mohli mít práci, že by mohli být lépe pojištěni, že by mohli e, těžit z toho či onoho, kdyby tady bylo více prostředků, které se vlastně rozprchnou e, důsledku toho praní špinavých peněz. Jinak prostě řeknou, děkujem za tu zprávu, ale nic se neděje. Eh, já si myslím, že eh, eh, nemá pravdu. Je to tak, že veřejné mění je už teď na naší straně. Veřejnost chce, aby existovala transparentnost. Veřejnost ví, že tato krize má eh, kriminální eh, pozadí či kriminální aspekty a tak dále. Takže veřejné orgány si musí uvědomit, že my jsme prostě podcenili tu míru prohnilosti celého systému. A eh, správně říkáte, že je to v důsledku korupce, že jsme chudí, že tady není dost pracovních příležitostí, že tady lidé musí platit vlastně vyšší daně, než by normálně e, platili. A je tady ještě jedna věc, o které si myslím, že se nám ji nedaří vysvětlovat veřejnosti a kterou bychom měli prostě předložit e, k diskuzi Eh, buď jsou lidé pro větší integraci či menší, eh, pro integraci v případě, že tady bude zachována demokracie a tak dále. My prostě si musíme uvědomit, že toto je jev, který nepřemůžeme sami za sebe. Tady prostě všechny členské státy jsou malé ve srovnání se zbytkem světa. Pokud budou jednat jednotlivě, no tak se nepodaří ten fenomén postihnout. Pokud budou jednat jednotlivě, no tak budou nadále v té síti nestability, v síti té velice nevýhodné daňové situace. Prostě e, časem se stanou e, vlastně novými daňovými ráje Budou se takto prezentovat. Už tento jev v Evropě vidíme. Eh, takže eh, buď se prostě perou mm, peníze ruské eh, oligarchie, nebo se perou peníze z Afriky. Prostě jsou tady firmy, které jsou nakupovány velkými podezřelými firmami z jiných částí světa. Takže toto jsou všechno jevy, proti kterým jednotlivé státy jsou malými hráči. Fundamentální Děkuji, Lucy. Ano, Eh, eh, i byl to zmínil, je třeba, abychom jasně naznačili občanům veřejnému mínění, že tato krize, tedy hospodářská krize, v zásadě eh, právě vznikla kvůli špatnému chování bank, ale i tedy určitých politických elit a činitelů, kteří nebyli schopni zabrzdit nástup organizovaného zločinu. Takže my máme další úkol v našem výboru a to je předkládat čísla, údaje a e, e, musí být ale ta čísla e, opodstatněná i musí reflektovat, jaký je dopad organizovaného zločinu na 27 ekonomik. Takže i já jsem si jistá, že až naši občané uvidí to číslo, tak začnou mít strach, protože jediné číslo, které dnes existuje, to se týká Itálie. A já bych ráda, abyste se na to podívali jako na číslo, které není reálné, ale v podstatě je to 140 miliard euro ročně, ale to je podhodnocené číslo, protože to je jenom pouze to, co my víme, co tedy se dostalo na povrch v rámci různých vyšetřování. Ale co neznáme ještě, jaké jsou ty operace, které každý den eh, eh, probíhají a nikdo o tom nemluví co dělá tedy mafie a organizovaný zločin a jaký to má dopad na e, e, peněženky našich občanů. A já jsem si jistá, že až to číslo občané uvidí, tak žádný občan ne, nebu, nemůže zůstat lhostejný. Ne, naopak, oni budou chtít po vládách, aby intervenovali, aby s tím něco udělali, protože to je přece náš cíl. Já e, si myslím, že tento e, tento postup z pohledu sociálního, finančního, politického eh, je nutný a nemůžeme vyloučit žádnou oblast. Eh, a určitě všichni se musíme snažit o to třeba, aby zdravotnictví bylo dostupné všem. Přece o to jde všem a všechny ty členské státy by měly eh, si říci, že Každý občan přece má právo na důstojnou práci a e, především by, e, e, bychom měli zabránit, aby nepronikala do ekonomiky ta, ten organizovaný zločin, ta nelegální ekonomika. Organizovaný zločin má své vlastní ekonomické cíle přece a korupce. No jaký je dopad korupce? korupce na ekonomiku v EU. Já připomínám to číslo, které bylo poskytnuto paní komisařkou Wallström, to je číslo velice podhodnocené, 120 miliard euro ročně na 27 států. No já bych ráda, abyste se zamysleli na tom, že z těch 120 miliard euro pouze 60 eh eh, eh, eh, již bylo vystupováno v Itálii, v mé zemi. A já si myslím, že Itálie není jediná země, která eh, si je vpředu s tímto jevem. Ne, to je velice podhodnocené číslo. A praní špinavých peněz, to jsou obrovská čísla. Obrovská čísla. A mm, já jsem přesvědčena osobně, že členské státy to dobře vědí. Oni to vědí, ale bojí se, nechtějí. Eh, nechtějí tedy ty situace eh, odhalovat vůči svým občanům, protože Eh, organizovaný zločin, korupce, praní peněz, eh, to eh, samozřejmě to nevzniklo jen tak. To se vyvíjelo den po dni. Co se stalo v Duisburgu například? Kolikrát vyšetřovatele, italští vyšetřovatele jeli do Německa třeba, aby tam hm, hovořili o tom, že je nutné věnovat pozornost tomu z té nejvyšší úrovně a kolikrát naši soudci se vrátili potom do Itálie a nepřivezli sebou nic, protože federální zákony v Německu e, ty jim to neumožňovaly. A e, třeba e, jak to bylo tedy s, tím, s tou katastrofou v Duisburgu a kolik krve tedy bylo prolito e, v Německu a jaký byl strach, který zažívali Němci, kteří se báli, aby případně došlo k dalšímu mafiánskému atentátu a krve prolití a v podstatě je třeba se podívat do očí realitě. A ta realita je, je vzdálená tomu o čem se mluví. To jsou všechno aspekty, které bychom měli jasně předkládat a e, máme za sebou rok naší e, práce. Náš výbor tedy byl ustaven na rok a půl a my jsme měli za cíl, aby členské státy si uvědomili, že je nutné e, řešit tento požadavek a je třeba aby skutečně s veškerou vážností chtěli vytvořit legislativní systém. A já upřímně, eh, a vy také si uvědomujete, kolikrát jsme zde slyšeli různé vyšetřovatele, soudce a naše experty, třeba Bernard Figer, co nám řekl, eh, který je šéf policie z Berlína, on nám řekl, já potřebuji, aby i v mé zemi se E, e, zavedl trestný čin zločinného spolčení. Oni vysílali jasný, silný signál. Přece to nemůže zůstat pouze tady za zdmi tohoto sálu. Ne, to jsou signály, které se musí dostat k německým politikům, k německé vládě poněvadž když se hovoří o ekonomice, finanční ekonomice, když se hovoří o ekonomice, stabilní ekonomice jednoho státu, no tak přece to se poměřuje i tím, jak je, transparentní, jistá, bezpečná ta ekonomika. A poště, ještě kolega Borgézio chce slovo, tak prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom v souvislosti s tím, co jste právě řekla, já bych navrhl Eh, i prostřednictvím tedy sekretariátu, abychom eh, eh, aby sekretariát nám pomohl a s tím, že nám opatří reálna, reálné údaje, přesné údaje o tomto jevu, já se pamatuju, že zde máme určité tedy indicie, ale ty poslední údaje, které mám k dispozici, jsou z roku 2009, abych rád apeloval na aktualizaci těchto údajů. Určitě ano, opakuji, základním cílem, tedy pokud chceme e, upozornit evropské občany na tento jev, eh, tak je třeba, aby to pochopili a mm, zde například skandal Eh, eh, eh, společnosti Findus a to u, u nás tedy samozřejmě vzbudilo velký skandál a všichni občané o tom měli obrovský zájem. Je to velice závažný skandál, který viděl, kde jsme viděli, že v podstatě je to všechno propojeno s politikou i jak je to propojeno s institucemi, které měly tedy dohlížet a které e, ale v podstatě e, zavírali předtím oči. A e, nejenom tedy oči, ale vůbec ty svoje ruce si ušpinili a přitom ty jejich ruce měly být čisté. Takže oni si ušpinili ruce, nejenom, že zavírali oči. Kolegové, pokud nejsou další připomínky, tak já uzavírám schůzi a Eh, sejdeme se eh, všichni zde v tomto sálu zítra ráno v 9 a ráda bych, aby koordinátoři tady zůstali, zůstali. A možná mm, bychom mohli, nebo čekám ještě na někoho, ano, mm, ještě jeden kolega eh, teprve dorazí, takže na něj počkáme. Připomínám tedy, že Eh, zde tedy koordinátoři se sejdou, eh, ovšem za zavřenými dveřmi, takže všichni ostatní prosím opuste tento sál a uvidíme se zítra ráno.